předseda dostal stanovisko po prvním čtení od Rady. Jde o nařízení Evropského parlamentu a Rady k insolvenčnímu postupu, který bude e, zveřejněn e, v příloze k zápisu z tohoto řízení. E, tříměsíční lhůta začíná zítra 15. dubna. Milí kolegové, opuste prosím tuto místnost, protože zahajujeme další rozpravu.